państwa i otwieram dzisiejsze posiedzenie. Jak państwo wiecie, pierwszym punktem Dnešní zasedání je zahájeno. Jak víte, první bod na dnešním pořadu jednání je hlasování. Je to návrh na nařízení rady, hlasování o žádosti naléhavý postup o